Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Takže kolegové, můžeme prosím zahájit. Doufám, že většina z vás uvidí na tenhle, tenhle tenhle ten mrakodrap, což je vaše hromada papíru na toto zasedání. Eh, měli jsme tedy předtím zasedání Connecting Europe Facility a teď začínáme už oficiálně a to tak, že schválíme zápis z minulého zasedání výboru pro dopravu, který se konalo, které se konalo 8. a 9. Eh, října. Nikdo nic nenamítá a proto můžeme přejít k dalšímu bodu, což jsou sdělení, stanoviska Rady o Evropské agentuře pro námořní bezpečnosti, které bylo to 25. října, na, očeká, tato stanovisko je požadováno, aby bylo jako první bod programu e, po, na prvním zasedání tohoto výboru po jeho sdělení. Mohu vám říci tedy, že stanovisko rady bylo sděleno 25. října, že v druhé čtení dokument doktora pana Frankensteina se bude diskutovat včera odpoledne text, který schválila Rada, obráží dohodu, která byla dosažena mezi spravodajem, stínovými spravodaji a mezi Radou a bylo to schváleno tímto výborem 22. dubna tohoto roku. Chci ještě upozornit, že termín pro podávání bude 8. listopadu v poledne, tak aby se mohlo hlasovat ve výboru 27. listopadu a posléze na prosincové plenárce. A s tímto, eh, toto je tedy oficiální sdělení, které jsem měl za povinnost eh, vám sdělit. Týká se to stanoviska rady. Další bod, dovolte, abych vám pouze připomněl, že tady máme všude kolem dnes televizní kamery, já sice nevím dost dobře důvod, ale je tady také webstream, tak jenom abyste věděli, že tady máme nejenom webstream, ale také přímo kamery eh, televizní stanice eh, Evropského parlamentu. Další bod. Chtěl jsem vám pouze připomenout, že zítra odpoledne budeme hlasovat a já vám budou dopoledne to také připomínat. Takže prosím vás, nezapomeňte si vzít zítra své hlasovací kartičky, eh, protože zítra to bude přesně podle pravidel, tak prosím, eh, nezapomeňte si hlasovací kartičky. Snad bych měl požádat také asistenty a asistentky, aby se o to postarali, aby europoslanci si je sem zítra nevze přinesli. Tím se dostávám přímo k bodům 5 a 6 je to balíček o letištích a budeme zvažovat pozměňovací návrhy. Je to pozměňovací služby na letištích Unie a zavedení operativních omezněných hluků Nejprve pan Zasada a pak budeme hovořit o hluku. Nejprve ale pan Zasada. Děkuji, e, pane předsedo. Vážené kolegy, vážení kolegové. Mám zde asi 500 nebo víc než 500 pozměňovacích návrhů. Nejprve bych za ně chtěl poděkovat. Opravdu eh, jste si s tím dali hodně práce, abyste připravili vlastní návrhy k tomuto dokumentu. A všech těch víc než 500 pozměňovacích návrhů mě pomohly, abych připravil osm kompromisních návrhů. Osm kompromisních návrhů, které jsem předložil všem mým stínovým kolegům eh, zpravodajům. A na jedné straně totiž mi jde o to, abychom zjednodušili způsob práce nad tímto dokumentem a za, a za druhé především, abychom přesně dospěli ke kompromisu a týká se to osmi důležitých záležitostí, protože na začátku vlastně nás rozdělovali e, všemi směry přes všechny parlamentní skupiny v, politice, v Evropském parlamentu a zdálo by se, že se to nedá zvládnout, ale teď po několika zasedáních, pro několika schůzkách mám takový dojem, že alespoň v sedmi z osmi kompromisních případů jsme dospěli k porozumění. A já to velice stručně tady přednesu, tam, kde mám tedy pocit, že jsme už snad dospěli k dohodě. A na konce, nakonec se nechám ten kompromisní návrh, který pořád ještě budí velká rozpory. B, kompromisní návrh B, týká se toho, jak máme oddělit, oddělit takovou službu, e, která mm, odbavuje, e, která patří tomu letišti od vlastního letiště. Na jedno míst, jedna koncepce byla úplné právní oddělení. Oddělení funkční a také oddělení účtů. A v důsledku kompromisu máme tedy komprom- eh, to, co je tedy v kompromisním návrhu B totiž abychom se omezili na oddělení e, účtu a manažerského řízení. Tedy, aby se nestalo to, že by týž vedoucí pracovník při podepisování dohody mezi firmou a letištěm, aby vlastně reprezentoval oba subjekty, aby tedy nepodepisoval takovou smlouvu sám se sebou. Integrátory, to je C. Tady žádné velké kontroverze nebyly. Týká se to těch firm, které dodávají od od, kuriersk, kurierní, kurierní firmy, které dodávají balíky a podobně, jak si ode dveří do, ke dveřím. Všichni chápete, o jakých firmách hovořím. A e, v, ko, myslím si, že kom, kom, Evropská komise ve svém návrhu e, si tam něčeho nevšimla a my jsme tu mezeru v podstatě vyplnili. Pak je kompromisní návrh D a to se týká podpisu, eh, aby tady bylo potvrzení eh, od subdodavatelů. Ečko, to se týká záležitostí získání potvrzení od eh, služby pro pozemní odbavování, od služb, která chce to odbavování provádět na evropských letištích. E, představa byla taková, že takováto firma odbavací by mohla dovolení získa, povolení získávat jedno a na základní takovéhoto povolení by to mohla už e, tyto služby poskytovat na všech letištích Evropské unie, což by určitě byla do, přidaná hodnota, protože v tom komisním návrhu to bylo hodně složité. Nám v rámci kompromisu se podařilo se to do jisté míry zjednodušit, to znamená, že jsme e, odvolali ty, ty části textu, které se týkaly postupu Eh, schválení, protože to všechno zbytečně komplikovalo věci do té míry, že by se to třeba nedalo udělat. Čili otázka prověření, ověření nezávislého orgánu, nez, eh, eh, finanční situace subjektu a také jeho věrohodnosti. Čili my jsme se zastavili u čtyřech nejdůležitějších věcí a ty jsme tam nechali. To, se, co se týče bezpečnosti, ochrany, Eh, zajištění, pojištění a respektování a také získání eh, potřebných kompetencí eh, příslušných pracovníků. Kompromis E se týká úlohy řídit, vedou managementu letiště, co se týče Eh, pozemního odbadování a další kompromis, to se týká zase eh, objednávek, tak to nemá žádné eh, rozporuplné návrhy, ale tam potom je ještě osmička a tu budeme muset ještě řešit, protože se jedná o další přidanou hodnotu eventuálně. Totiž nám jde o to, aby kvalita těchto služeb, pokud už hovoříme o liberalizaci, a často se hovoří o tom, že liberalizace může někdy vést naopak tomu, že klesne kvalita, kvalita poskytovaných služeb. A my naopak chceme, aby tato kvalita byla co možná nejvyšší. A nástrojem proto máme minimální požadavky na kvalitu a ty by se měly stanovit na konkrétních letištích. A to by mělo být v rukou těch letišť, protože ty nejlépe vědí, co na tom či jak, v kterém letišti se dá kdy v jakou dobu dělat samozřejmě nechceme, aby to bylo tak, že by to letiště dělali mimo jakoukoliv kontrolu, takže byli by kontrolovali, kontrolovali by je nezávislé orgány členských států, které by museli dohlížet a ověřovat, že tam jsou dodržované minimální jakostní normy. A pak nejdůležitější je kompromis A, a to je kompromis, kterému se říká kompromis liberalizační, ale v podstatě směřuje k tomu, aby se zlepšila konkurenční schopnost mezi subjekty, které poskytují služby odbavování na letištích. Protože co to je za konkurenci, jestliže vlastně se vybere jenom jeden subjekt a výběrovým řízením, a kdežto Eh, druhý, eh, který patří vlastně letiště, je z toho eh, výběrového řízení vyloučen. Pak vlastně se to výběrové řízení týká pouze jediného subjektu. A konkrétně se to pak týká velkých evropských letišť. Náš návrh je kompromisní a částečně už získala podporu některých politických skupin a já velice doufám, že do zítřka už i stanovisko ostatních politických skupin bude příznivější. Tady se jedná o to, že jsme zvýšili minimální práh od, ne, od kterého by se potom stanovil už třetí handler od třetí na 10 milion, na 5 milionů, pardon. Čili rozšiřuje se e, e, vlastně Eh, od dvou do deseti. Eh, by, dalo by se to omezit v tomto případě na dva handlery, na v tom prvním rozmezí, ale od, pardon, od deseti milionů dále už by to mohly být omezeno na tři takovéto odbavovací firmy. Ale pro evropská superletiště, to je sedm největších evropských letišť, a ta už v podstatě jsou z větší části eh, liberalizovaná, tam, kde jde více než o 35 milionů, tam chceme otevřít tento trh i pro čtvrtou handlerskou firmu. A co to vlastně znamená? Když přihlédneme ke všemu, co máme v tomto dokumentu zatím napsáno, znamená to, že členský stát může využívat různých možností, které eh, vyplývají z těchto ustanovení. A pokud by si tak přál členský stát, pak by eh, ty větší před 10, 10 milionů mohl otevřít pro třetí firmu za pět let a pro čtvrtého handlera by to mohli otevřít za deset let. Čili tom, jestli tomu se říká šílená liberalizace, tak pak nevím, jak eh, popsat situaci, kterou eh, jsem viděl na letišti Narida eh, v Tokiu. Tam jsem dělal před pár lety. Tam je deset handlarských firm a, je to, a z toho tři jsou nezávislé, samostatné a tam nejsou žádné postupy, žádné procedury, které by znemožnily dopravci, aby uzavřelo dohodu s takovou firmou, která je schopná zajistit největší kvalitu a uspokojí danou eh, fir- eh, leteckou společnost. Ale nebudeme se bavit o Japoncích, eh, zaměříme se na to, co můžeme v rámci dohody a kompromisu navrhnout. Tohle to už je vlastně kompromis. Malinko otevíráme vrátka. Týká se to velkých a supervelkých evropských letišť a v to dlouholeté časové perspektivě a, e, e, vyplývá, a jsou k tomu vázány podmínky chránící e, pra, pracovní místa. Výbor pro zaměstnání už navrhl celou řadu takovýchto podmínek pro handlerské firmy, které by tam měly takov, jako takovéto možnosti, jaké jinde v Evropě ani neexistují. A na tohle musíme také myslet, že, že pokud se otevíráme, pak musíme musíme také myslet na to, co bylo navrženo a o tom, jaká vlastně pojistky, jaká zabezpečení budou v tom. Proto mě velice udivuje postoj některých kolegů, kteří by chtěli odmítnout tento dokument, že si musíme úplně jasně říci, že když pošleme ten dokument Evropské komisi, tak to bude v podstatě znamená, že zrušíme všechno, veškerá ustanovení, která byla dohodnuta na výboru zaměstnání. Všechny sociální sociální, právní eh, ustanovení, eh, všechny pojistky, eh, všechny ochranná opatření pro pracovníky, to všechno se prostě škrtne. A já vlastně tady dneska jsme viděli ti, kteří byli před Evropským parlamentem a kteří vyzývali k tomu, aby jejich pracovní místa byla ochráněna. Čili když to znovu vrátíme Evropské komisi, tak všechna tato ustanovení prostě půjdou pryč. A jenom proto, že z jakýchsi důvodů, které jsou mi naprosto nesrozumitelné, někteří si nepřejí, aby na letištích nad 10 milionů a na super eh, letištích ani minimálně, otevřít možnost pro konkurenci. Já bych rád chtěl všem ještě jednou velice poděkovat. Byla to těžká práce. Zítra budeme hlasovat a určitě ten výsledek hlasování Eh, bude asi těsný, bude víceméně podobný počet, kdo bude hlasovat pro a proti. Mluvíme o větší konkurenci na evropských letištích a pak samozřejmě budeme na tom, letiš, na tom dokumentu pracovat dál. Ale kdyby hned po prvním hlasování se ten dokument vrátil komisi, tak prostě půjdou v šanc měsíce eh, práce našeho výboru a nejenom našeho výboru, ale i výboru pro zaměstnanost. Děkuji. I'm going to do the ground handling first. Ano, Nejprve ground handling a potom hluk. Takže eh, zpravodaj pan Mann z výboru pro zaměstnanost, nejprve tedy handlingové služby. Děkuji, milé kolegyně a kolegové. Náš výbor EMPL eh, již uzavřel tuto záležitost v září, právě protože jsme viděli tyto problémy, o kterých, o kterých jste hovořil. Neměli bychom to tedy se celá odmítnout. Znamenalo by to totiž, že nemůžeme zaujmout žádné stanovisko eh, také jménem zaměstnanců na letištích. Proto jsem doporučil našemu výboru, abychom eh, debatovali o obsahu a nakonec jsme dosáhli velké většiny a sice 36 eh, hlasů bylo pro čtyři proti, jeden hlas se zdržel. To je tedy kompromis, který možná se nelíbí všem, ale tak se to prostě stává. Je však důležité, Eh, to, že jsme dosáhli kompromisu. A podstatné přitom bylo eh, to, že vzdělání musí být zajištěno v každém případě. Eh, nestačí to udělat nějak velmi rychle během dvou dnů, vzdělat pracovníky. To nemá co dělat s dovedností ani s nároky cestujících na rozumnou dopravu. Takže toto jsme prosadili. Dále jsme také zdůraznili to, že práva na ochranu zaměstnanců musí být zachována. Verbindliche Verträge, die da sind, je nutné eh, takto prosazovat eh, také závazné tarifní a kolektivní smlouvy. Eh, měli jsme také odpovědnost za určité kapitoly a budeme muset tedy postupovat společně. Eh, další eh, eh, je otázka ochrany. My chceme zajistit určitou kvalitu. Ano, většinově jsme proti tomu, aby další provozovatelé se dostali do tohoto prostoru. Ne, že bychom nechtěli liberalizovat monopol, ne, se nepřeje nikdo, ale chceme dosáhnout toho, aby ti, kteří tam mm, mm, budou provozovat tyto služby, museli dodržovat dodržovat určitou kvalitu. Eh, Není možné postupovat eh, cestou eh, malých jobů. Jde spíš o otázku bezpečnosti jak pro zaměstnance, tak i pro provozovatele letišta. Potřebujeme tedy určité minimální standardy, tolik ty základní zásady. A já doufám, že se dopracujeme k určité dohodě. Eh, chtěli bychom se také vyjádřit k otázce dalších provozovatelů odbavovacích služeb. Jednotlivá letiště jsou samozřejmě velmi rozdílná a nemůžeme mít jednotné řešení pro všechna. Rozdíly v jednotlivých členských států i letišť musíme eh, zohlednit. Tak jsme se vyjádřili v našem výboru EMPL. Tolik krátce eh, podstatné body eh, mé smlouvy, pardon, mé zprávy. Jsme ochotní do kompromisu ale samozřejmě, že nemůžeme příliš zredukovat všechno. To ukázala také eh, naše eh, manifestace. Viděli jsme, že tam bylo více jak 2,5 tisíc zaměstnanců evropských letišť a já jsem s nimi hovořil, eh, je nutné poskytnout celá jasnou odpověď na jasné otázky. Děkuji, pan Alkadravi za socialisty, demokraty, děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj, pan Fleckenstein, bohužel dnes odpoledne se nemohl dostavit na schůzi, takže já bych za něj chtěl poděkovat zpravodaji za úsilí a za dobrou práci, ale eh, upřímně zítra, jakožto politická skupina, my budeme hlasovat pro zamítnutí návrhu komise. A nikdy ani jsme neviděli s nějakou velkou libostí tento návrh otevřít, tedy liberalizovat trh eh, pro eh, služby, handlingové služby na letištích, především po té hrozné zkušenosti z roku 96 a my chceme tedy, ale samozřejmě vést eh, dialog eh, s kolegy, s výborem pro zaměstnanost a sociální záležitosti a zlepšit sociální aspekty tohoto legislativního návrhu. Ale je třeba si eh, jasně říci, že ano, k některému zlepšení již došlo. Zhruba řečeno můžeme podpořit všechny kompromisní návrhy, kromě čísla jedna, což podle nás vůbec kompromis není, poněvadž je to zcela nepřijatelné. Jde to dokonce dále než původní návrh komise. A tedy zhruba řečeno, chtěla jsem říci, že e, pro nás je to nevyvážený a neadekvátní návrh. E, je to skutečně Eh, i taková eh, promarněná příležitost, kdy jsme mohli vyřešit řadu věcí, jako sociální aspekty eh, v této oblasti, například pokud jde o ty změny kontraktů, pracovně právě smluv, minimální mzdy. A my jsme mohli se snažit to nějak vyjednat a mm, uložit to jako povinnost na evropské úrovni a to jsme minuli tuto příležitost a proto budeme hlasovat pro zamítnutí ještě chci dodat, že pokud eh, většina členů nepodpoří zamítnutí návrhu komise, tak je evidentní, že podpoříme eh, kompromisy, které akceptujeme, ale ne kompromisy číslo jedna. Jinak eh, jsme vstřícní k diskuzi mezi různými tedy hlasováními a pokud náhodou by se nám podařilo přesvědčit zpravodaje a další o některých věcech, které jsou klíčové pro sociální demokraty, tak jsme otevřeni k diskuzi, tak abychom mohli to úspěšně uzavřít na plénu. Ale zatím tento výsledek nemůžeme podpořit. Alde. Děkuji. Jako stínový zpravodaj bych se chtěl vyjádřit a takto. Děkuji kolegovi Zásadovi, který se velmi snažil ty velmi rozdílné názory, které se projevily také v pozměňovacích návrzích, eh, spojit a dojít ke kompromisu. Komise se tímto celým projektem nechce liberalizovat kvůli liberalizaci, ale protože doufá zlepšit kvalitu eh, pozemního odbavování. Já však pochybuji eh, o tom, že toto závisí na počtu provozovatelů. Když se podíváme na své osobní zkušenosti z Londýna, Curychu, Amsterdamu, tak zjišťuji, že tam, kde je liberalizováno zcela, ta služba není eh, mnohem lepší, než tam, kde jsou provozovatelé eh, odbavování dva. Proto si kladu otázku, proč komise před předložením návrhu se nest snažila eh, stanovit eh, tu regulaci, která vlastně určuje kvalitu eh, těchto služeb. To mi schází. Nyní ke konkrétnímu návrhu. Já souhlasím v mnoha bodech Já jsem mým předřečníkem a to je tedy skutečně velká rarita, že souhlasím se zástupcem SND, ale v tomto případě ano v mnoha kompromisních návrzích jsou jenom malinké rozdíly a nevidím zde velké překážky. Co se týče povolování služeb, zde byla jmenována mnoha kritéria, ale já bych také se podíval na finanční sílu eh, kandidáta. Já se nedomnívám, že by bylo dobré, aby tento bod byl úplně vyškrtnut bez náhrady. Co se týče minimálních noreb samozřejmě, že je potřebujeme, ale nevíme, zda potřebujeme skutečně tak dlouhý seznam norem. To závisí na jednotlivých letištích jako takových. Minimální normu 30 minut přestupu eh, to pro některé letiště je eh, problém a pro jiné eh, nikoliv. Hlavní problémy však eh, mám se sladinými body. Ty pozemní odbavovací služby, které poskytuje letiště, je nutné tedy oddělit od zbytku služeb. Je mi jasné, že auditor na konec roku eh, musí svou, svým podpisem eh, také stvrdit, že nedošlo ke křížovému subvenování. Kompromis A je však obtížný, nepokládám jej za liberalizační opatření. Domnívám se, že ten maximální požadavek čtyři zde zůstal. Já jsem proto předložil pozměňovací návrh, který nebyl zohledněn a proto je pro mě obtížné podpořit kompromis A. Thank you, Mr. Clayton. Mrs. Děkuji paní Lichtenberger za zelené. Herzlichen Dank. Ano, srdečně vám děkuji. Děkuji zpravodaji, který se snažil nalézt kompromisy. Já však musím přiznat, že v určitých oblastech eh, z vašeho hlediska skutečně nebylo možné dosáhnout něčeho jiného. Návrhy Ample se mi zdají být obsahově zajímavé, ale nejsou závazné. To je ten velký problém. Je to opravdu hezké znění, eh, mnozí to mohou dodržet, mnozí to nemusí dodržovat a konec konců to zůstane při starém a to je to obtížné. Pokud by se nám podařilo ty normy eh, učinit závaznými a tím také dodržování národních zákonů zajistit, a to včetně eh, předpisů o vysílání pracovníků, pracovníků a dalších maličkostí by to celkem vypadalo jinak. Podobně, jak říkal i kolega Klinc, já mám potíže s tím, že nevěřím nějakému automatismu, že když se národní monopol nahradí evropským oligopolem, že by to automaticky se zlepšilo. Vždyť máme evropské nabízitele eh, většinou, co se týče zpracování eh, zavazadel. Eh, vidím, že se ztrácejí má zavazadla i v Itálii, i ve Vítni, takže žádné zlepšení nenastalo. Pouze vím, že je to vždy stejná firma, která to způsobila. Takže zde nejsou žádné automatizmy. Máme-li více provozovatelů, tak máme eh, také lepší kvalitu. To nikoliv. Bylo by asi rozumné. Eh, chceme-li něco udělat pro cestující, tak bychom nejdříve měli analyzovat to, kde je nutné něco změnit a zlepšit. My jsme se rozhodli, protože tato pravidla nejsou závazná a protože eh, tyto podniky v kompromisu A zase mohou proklouznout zadními dvířky, tak jsme se rozhodli vrátit eh, toto dosie. To je náš nástroj. Eh, pokud by se jim ale podařilo sociální normy učinit závaznými, eh, některé z nich se mi líbí, pak bych se rozhodla jinak, ale tomu tak nebylo. Takže doporučení ta mi nepomůžou v ničem. V evropském kontextu mi to nepomůže. Nakonec konkurence eh, pouze eh, se realizuje na bedrech zaměstnanců a cestujících. To je jediný argument, který se tak projeví. Mr. Van Dalen. For... Pan Van Dalen za ECR, EKR. Om de rapporteur hartelijk te danken. Hij heeft werkelijk alles geprobeerd en na začátku chci poděkovat zpravodaji. Skutečně děkuji za to, že jste se pokusil dospět ke konsensu. A třeba mm, mm, pokud jde o Frankfurt, tady je problém eh, vůbec rozbít ten monopol ve Frankfurtu, protože Němci to nechtějí, děsí je to. A o to eh, právě jde v celé diskuzi. A je třeba se na to podívat vůbec. Zdali je zde nějaké riziko, že se změní status quo ve Frankfurtu? A já jsem celou řadu pracoval, eh, celou řadu let pracoval na letištích všude v Evropě a já myslím, že samozřejmě náklad a kvalita to je důležitá věc a z profesní zkušenosti vím, že čím lep, více je tam operátorů, tím je lepší situace na letišti, především je to lepší pro pasažéry. Mají lepší zacházení, lepší služby a stojí je to méně a potom eh, samozřejmě si konkurují ty společnosti a nikdo nemá monopol. Vím, že to je trošku kontroverzní, ale eh, další kompromisy, myslím si, jsou eh, důležité pro situaci v Evropě. Tato diskuze eh, byl, mi připomíná diskuzi o železničním balíčku. Tady je třeba, aby se nám podařilo oddělit eh, ty jednotlivé subjekty a jejich eh, tedy kompetence mm, a takže bychom možná mohli vypustit slova independent, illegal a and legal, takže abychom trochu vypustili tu šedou zónu. A i ten kompromis podle mě je nepochopitelný a nepředstavitelný zde. My z naší tedy slonové věže tady budeme regulovat to, jak mají fungovat i ta nejmenší letiště v Evropě. No to přece není reálné a znamená to, že jsme nepochopili celou věc. Pane předsedo, já velice rád podpořím kompromis, ale jinak ale nebudeme nikdy akceptovat toto. Děkuji. Vielen Dank. Paní Velse, děkuji. Téměř tři tisíce zaměstnanců pozemního odbování z Německa, Rakouska, Francie, Belgie protestovali dnes na Lucemburském náměstí proti další liberalizaci služeb na letištích. Pan Mann to již zmínil. A já bych chtěla poprosit všechny, aby návrh nařízení komise nebyl přijat a odmítnut. Potřebujeme sociální služby pozemního odbavování. To, co navrhuje komise jako liberalizaci, povede k zhoršení pracovních podmínek, ke snížení eh, příjmu a také k ohrožení bezpečnosti. Kompromisní návrhy eh, ještě zhoršují návrh komise. Potřebujeme zajištěnou kvalitu těchto služeb a také další vzdělávání. Eh, konkurence musí probíhat eh, cestou zvyšování kvality a nikoliv snižování sociálních podmínek zaměstnanců. Pro všechny regiony musí platit reprezentativní kolektivní smlouva. Nesmí zde být zadávány subdodavatelské služby. E, jiný podnik pak musí převzít e, pracovníky za vhodných podmínek. Právní oddělení služeb nesmí být provedeno. Navržený kompromis neobsahuje sociální zajištění a proto jsem pro odmítnutí návrhu komise. Thank you, Mr. Grosch. Děkuji, pan Grosch. Děkuji, pane předsedo. I já bych eh, byl rád, kdyby existovaly další kompromisy, ale po zítřejším hlasování a také na základě výsledků EMPL se bude diskutovat dále. Chtěl bych se zmínit pouze o třech bodech. Za prvé, když eh, hovoříme takto o otevírání trhu, Tímto způsobem tak zapomínáme jednu věc. Při otevírání trhu nesmí jít o snižování kvality a snižování mest. Při otevírání trhu pr- pro služby občanů je možné dosáhnout opaku. Já jsem ze zemi, kde eh, v seznamu povinností eh, je možné uvést také minimální mzdy a zvýšení kvality. Do těchto podmínek právě otevírání trhu má být zárukou zlepšení kvality. Když se dostaneme k monopolu nebo duopolu, kde neexistuje minimální mzda, pak již nemám žádnou právní ochranu pro zaměstnance. Pak chráním pouze zaměstnanost jako takovou, ale nezlepšuji podmínky zaměstnanců. Za druhé, já se domnívám, že když včera jsme hovořili o otevírání trhu poštovních služeb, zítra železniční dopravy, pak eh, eh, uslyšíme nejrůznější názory z různých regionů. Pak eh, bude otevření trhu pozitivní zážitostí a to mi není úplně jasné, to musím přiznat. Domnívám se, že pravda je někde mezi tím, co říkal kolega Zásada, který pracoval velmi skvěle, a tedy tím druhým extrémním názorem. Jedna věc je však jasná, že když v mém regionu bude konkurence přijatá, tak to znamená, že jsem pro konkurenci, ale e, v jiných oblastech budu proti. V Paříži například RATP se chrání víc jak 20 let a v zahraničí jde do otevřených trhů. To není evropská logika tato logika mi schází také v té dnešní debatě a přitom vyjadřuji hluboký respekt vůči osobám z různých regionů. Za Hesensko a Frankfurt však chci říci, že na základě zlepšení služby a navýšení o jedno euro na letenku je možné zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a také jejich příjem o 5 to je možné těmto zaměstnancům říci a také ostatním. Taková je Evropa zítřka, dle mého názoru. Eh, já se domnívám, že eh, jiné argumenty nejsou přijatelné. Děkuji. Ano, trochu se nechal unést a teď mám ještě sedm řečníků a pokud někdo ještě chce slovo, tak prosím se připravit pan Liberacký, pan Dybaka, pan Kramer, pan Posten, pan, pan Bak, pan Gál, pan, Gál, pan Dálen, pan Kohlíček. Takže nejprve začne pan Liberacký. Děkuji Děkuji, pane předsedo. Pravděpodobně trochu eh, za tento zmatek můžu, ale Dovolte mi, abych začal od prvního bodu. Často tady se citovalo slovo trh ale v tom dokumentu eh, vůbec nehovoříme o evropském trhu eh, službami pozemního odbavování. My mluvíme o letištích a teď se zajímáme, jestli tam budou čtyři nebo tři operátoři. A to, že na každém letišti může mít transnárodní eh, firma své subjekty a může to vést ke koncentraci na tom trhu, tak to prostě tady vůbec nikde nefiguruje. Pak se tady také říká, a je tady úmysl zvýšit o 5%, dejme tomu, platy na letištích, ale ptám se, jak, kdo to má udělat, vedení letiště nikoliv, to nejsou jeho pracovníci. Já mám zkrátka takový dojem, že e, ten návrh, který přišel e, od komise, asi nebyl úplně pochopen z hlediska toho, čím my se zabýváme, co je to letiště, služby pozemního odbavování a podobně. Já mám eh, velký respekt vůči té velké práci, kterou si s tím eh, dal pan eh, Zasada, ale na Japon- v Japonsku třeba na letiště je 10 firem a ve Frankfurtu, a někdo tomu brání, aby ve Frankfurtu bylo 10 a neříkejte, že ve Frankfurtu funguje nějaký monopol. Já velice přesně vím, jak je rozdělen trh na jednotlivé odbavovací firmy a vím, že tam nic takového jako monopol není. Ale velice mě překvapuje, že z výboru Ehm, zaměstnan, pro zaměstnanost tady, jsme tady dostává celá řada práv, eh, která se mají poskytnout pracovníkům těchto odbavovacích firm, ale na jiných ehm, eh, v profesí, přičemž my přece máme eh, mít různé práva a povinnosti, jenom dejme tomu jenom eh, eh, podle určitých profesí, ale tady se jedná o nějaká zvláštní oprávění a toho bych se bál. A co ta minimální mzda? My přece k tomu normálně přistupujeme úplně jinak. Já tedy souhlasím s tím, co tady řekl pan Van Dalen, že eh, nebude dobře, když tady budeme sedět jako ve v slonovinové kosti a regulovat nějaké všechna letiště, ale mm, budeme mluvit, že to eh, zjednodušujeme a otevíráme, ale přitom to bude větší koncentrace. A pak dojde na čtvrtý, dejme tomu balíček jako u železnice a nevím, prosím pana zasadu, aby si to nebral osobně, ale eh, náš návrh a pan Galer také eh, si to myslel, že by bylo dobře, aby komise revidovala tento návrh, ke kterým přišla, to rozhodně není vyjádření nedůvěry eh, zpravodaje. Je to debáko. Voor mén dank aan de rapporteur voor het geleverde werk. Já také chci poděkovat zpravodaji za vykonanou práci a musím říci, že jsem překvapen tím, že tato diskuze probíhá tak nějak anekdoticky, e, e, na základě různých zážitků, co kdo kdy zažil, jak se mu ztratila zavazadla kde, ale já myslím, že ta diskuze si zaslouží více jít za rámec nějakých ideologických anekdot. A já souhlasím s panem Vandalem, který říká, že liberalizace je podmínka sine qua non pro to, abychom zajistili lepší kvalitu služeb. A já nechápu, proč někteří říkají, že tento trh má být jiný než jiné trhy, proč je tak specifický, proč by tady měly vládnout jiné podmínky než v jiných hospodářských sektorech v Evropě. A já jsem k tomu předložil několik pozměňovacích návrhů, některých eh, se, eh, nachá, se ocitli v kompromisech, které podporuji. A především v tom kompromisu, kdy se požadují čtyři operátoři eh, těchto služeb minimálně, a já, jsem, já si myslím, že otevření trhu několika subjektům, to je zásadní pro zlepšení kvality služeb. A teď pokud jde o sociální práva a podmínky, mzdové podmínky mm, zaměstnanců mm, a mm, povinnost převzít, převzít zaměstnance, když dojde ke změně mm, toho poskytovatele služeb, jak se o tom hovořilo ve výboru pro zaměstnanost. Já myslím, že ten výsledek není realistický. Já nemám žádný problém s tím definovat jasně sociální práva zaměstnanců mm, tak, abychom respektovali jejich práva, ale když ta sociální práva se stanou privilegiem, tak s tím mám velký problém a nechápu, proč zrovna tento sektor by měl být předmětem úplně jiného zacházení než jiné sektory v EU právní rozdělení mezi těmi službami e, e, na letišti a dalšími funkcemi té společnosti, to je také zásadní rozdělení těch služeb, protože zatím to je obskurní, není to jasné, promíchané, ten trh není skutečně liberalizován, což znamená riziko e, kříže, křížových subvencí, různých tedy nejasných finančních toků. Je třeba to jasně právně oddělit. To je jediné možné řešení. A zde mm, nejhorší riziko by bylo, kdybychom zažili nějaké roztříštěné eh, hlasování, absence liberalizace, ale pokud, jde, pokud eh, tedy jde o ten článek 12, pokud nedojde k oddělení těch služeb, odbavovacích a dalších služeb letiště, tak já myslím, že pane předsedo, to by bylo špatné, bylo by to na úkor služeb cestujícím a vystavili bychom se kritice všech, kteří by říkali, vidíte, liberalizace nefungovala. No proč? Protože jsme nenastavili jasné podmínky hry. Mm, Takže samozřejmě eh, nám musí jít o dobré služby pro cestující, jak řekl pan Groš. My bychom měli to mít na paměti především a přijmout dobré řešení, které bude realistické, proveditelné, které bude ku prospěchu lepších služeb zaměstnanců. Děkuji, pan Kramer. Ja, mich ärgert, dass No, mě zlobí to, že komise neudělala analýzu chyb. Pan Kalas řekl 80 nebo 70 eh, cestujících eh, ztrácí své kufry a proto je nutné zlepšit eh, pozemní odbavování, ale potřebovala bych je tedy seznam, kde se to děje. Já už mnoha léta lítám do Bruselu a tady jsem nepřišel o kufr nikdy. Kolegové, kteří lítají lítají do Londýna, e, o tom hovoří velmi často. Zde v Bruselu máme dvě firmy pozemního odbavování. To je tedy pozitivní příklad. E, prosím tedy o konkrétní analýzu toho, kde se to děje. Když máme mnohé odpovědné subjekty, e, pak to přesouvá tuto odpovědnost jeden na druhého a vzniká chaos. Takže analýza chyb je zapotřebí. Dále konkurence. Eh, samozřejmě, že se mně nelíbí, že v Německu eh, nemáme minimální eh, odměňování, ale prosadit to tímto prostřednictvím není vhodné. Když chceme minimální mzdu, pak je nutné eh, to udělat jiným způsobem. Nelíbí se mi, že komise sleduje určité zásady, ale nezasahuje tam, kde konkurence je zkreslená. Eh, například Francie RATP, tedy pařížská eh, městská doprava. Tam není možné účastnit se otevřeného trhu a svůj eh, trh neotevírat. Dále rolling eh, stock ve Francii. Ve Francii eh, se to zdanění spotřební převedlo na Rolling Stock a to je vlastně také znemožnění konkurence. A komise nepodnikla nic. A dále Ryanair. V poslední zprávě předložila bilanci 300 milionů pozitivům, ale objektivně eh, měli ztrátu 500 milionů. Dostali ale 800 eh, milionů od daňových eh, poplatníků, tak jejich situace je skvělá. Jaká je toto konkurence, když to je plánované hospodářství nesprávným směrem? A to nechceme. Kdyby komise do toho zasáhla a vyřešila všechny tyto problémy, tak může přijít a předložit eh, tento návrh o pozemním odbavování. Já mám dobré poskytovatele těchto služeb, mám dva, a teď je, eh, musím hledat další tři, čtyři. Eh, kvalita je však přednostní. Děkuji, paní Foster. And, um... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že heroické úsilí zpravodaje třeba uvítat, protože opravdu je to takzvaně z deště pod, opak, oko, pod okap a musíme se eh, dostat zpátky k letišnímu balíčku. Máme tři zprávy a plus, tuhle plus ty další. A všechny skončily bohužel eh, jako totální zmatek. Možná při nejlepších úmyslech opravdu šlo o zlepšení věcí, o to, aby se něco udělalo, ale já těžko mohu uvěřit. My v tomto výboru přece jsme podpořili liberalizaci leteckého průmyslu, průmyslu leteckých společností už déle než desetiletí. A jde právě o to, abychom se zbavili toho, aby státy neřídily eh, letecké společnosti, aby mohly fungovat jako komerční, protože komerční, eh, komerční způsobem by toto odvětví mělo být řízeno a některá letiště e, jsou vlastně v rukou leteckých společností nebo úřadů. A my se teď tady bavíme o tom, zda služby pozemního odbavování by měly být předmětem jiné zacházení než jiné komerční služby. To je úplně absurdní. Ehm, já také jsem bojovala e, za nejlepší podmínky i v rámci odboru, protože já jsem vlastně zpracovala kdysi v této této oblasti. A jestliže člověk bude co nejlépe pracovat, snad dostane stejného eh, dobré pracovníky dobré, a dobré služby pozemního odbavování. Jde o to, eh, kolik jich má být, jak dlouhý je nějaký řetízek. Já bych chtěla zajisté liberalizované letiště eh, a třeba tomu na Skipholdu. Už dlouho mají více takových firm. Některé si to dělají sami a pro některé které je to nejvhodnější, když si to dělají vlastními silami, tam, kde se jedná o malá letiště. A teď máme takovýto příšerný argument, kdy výbor pro zaměstnání chce prostě různá eh, pravidla pro zaměstnávání lidí na letištích. To je absurdní. Oni eh, jsou přece eh, za, v odborech, mají kolektivní smlouvy. A já sama jsem ze země, kde jsme liberalizovali letiště už dávno. Měli jsme obrovskou zátěž regulací a to mělo negativní dopad na snahu je řídit, protože nakonec jde o to, co je nejlepší pro spotřebitele. A proč se najednou bojíte konkurence? O to nám tady jde. A to je asi nejvhodnější pro většinu letišť. Proto bych to řekla takhle. Určitě náš zpravodaj opravdu se mimořádně snažil ale my můžeme tady prostě sedět a hovořit, eh, já se omlouvám eh, německým kolegům, že se to celé tě, točí kolem eh, frankfurtského letiště. Já vím, že je to třeba někde problém, ale nemůžeme prostě ve výboru se točit kolem toho, co se děje v jedné zemi, na jednom místě. Já vím, že to trochu zjednodušuji a že to není tak jednoduché. Já nevím také, co je správné nebo nesprávné pro frankfurtské letiště. Takže až budeme zítra Eh, hlasovat. Já vidím, že obě strany mají něco do sebe. Máme to podpořit, měla se možná komise do toho pustit dále, než to spolu s dalšími dvěma zprávami dá tomuhle výboru. To je možná otázka, protože já ani nevím, k jakému zlepšení tohle všechno může vést a už o tom hovoříme půl roku. Jenom bych řekla, že to je prostě katastrofa, že jsou tady různé skupiny, rozdílné názory a o čem půjde, jestli tam budou čtyři nebo dva, co chceme. Chceme dobrý biznis pro um, zákazníky, aby byli potom loajální vůči letištním, vůči dopravcům. Prostě jsme tady kvůli biznesu nebo ne? Děkuji, pane předsedo. Já mohu hovořit otevřeně. Nejsem ani z Německa, ani z Frankfurtu. Eh, to mi neleží na srdci více než jiné letiště. Já se domnívám, že to je téma velmi komplikované a všichni eh, diskutující jsou v obtížné situaci, stejně jako zpravodaj. Já uznávám jeho snahy, i když s ním nesouhlasím.

Spravodaj v výboru EMPL a také kolega Klince již poukázali na rozdílnost letiště. Já se domnívám, že nebyl předložen vyrovnaný, rovnovážný návrh. Dívám se skepticky na další liberalizaci. Po mnohých diskuzích mě však nikdo nedokázal přesvědčit o svých argumentech a zjišťuji, tak jak řekl eh, kolega Groša, že v poštovnictví, že lezniční dopravě, tak i zde máme stejné problémy a stejné debaty. Měli bychom spíše se snažit o stanovení základního sociálního rámce, než budeme hovořit o dalším otevírání trhu. Další otevírání trhu vede k sociálnímu dumpingu. To již bylo řečeno eh, často. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou zhoršovány. Já znám eh, letiště které musí vždy znovu dělat výběrové řízení na služby pozemního odbavování a přitom tam není dostatečná kapacita pro eh, tento podnik. Spíše to využívá k e, vytvoření nátlaku na snížení bezpečnosti a kvality. E, měli bychom toto ponechat národním letištím, e, které znají podmínky a domnívám se, že tato iniciativa vede k riziku, že standardy jednotlivých zemí se budou zhoršovat a bude se nivelovat na minimální úrovni. Jsem pro odmítnutí tohoto návrhu nevidím v této iniciativě žádnou přidanou hodnotu. Já se domnívám, že v této debatě o liberalizaci bychom neměli srovnávat jabka a hrušky. Když se říká, že v železniční dopravě jsme vedli podobnou debatu jako zde v letecké dopravě, to není pravda. Jsem přesvědčen o tom, že když hovoříme o Frankfurtu, Hamburku nebo Amsterdamu a Katovicích, kde bychom tam použili více vlaků, roku a mohli by cestovat za atraktivních cen, tak bude cestovat více cestujících, protože ta nabídka prostě bude lepší. Ale proto, že budeme mít další dva eh, poskytovatele pozemního odbavování, to nepovede k eh, navýšení počtu cestujících. Je vždyť ten liberalizační úmysl je úplně jiný, takže se domnívám, že nesmíme srovnávat tyto zážitosti, které nejsou srovnatelné. Debata mě vlastně posílila v mém názoru. Domnívám se, že bychom právní rámec měli nechat bez změny. Co se týče sociálních aspektů, upozorňuji pouze na to, že E, to pozemní odbavování jednotlivých zemí je liberalizováno a podívejme se na rozvoj mest také e, z na úrovni poskytovatelů služeb z ciziny. Vždyť nemáme jenom e, služby Fraportu. Podívejte se na to, kolik se tam platí. To je pro ty, kteří se domnívají, že se všechno bude dobře vyvíjet, celá jednoznačně viditelné. Eh, mnohé argumenty již byly uvedeny a já jsem toho eh, názoru, že zlepšení kvality nemůžeme zaručit tím, že tam budou další poskytovatelé služeb. Já nemohu zaručit zlepšení kvality větším počtem podniků eh, pro pozemní odbavování. Proto odmítám tento návrh. Ekonomický aspekt ještě na závěr. Existují studie, které nejsou zadávány eh, dotčenými subjekty a ukazují, že produktivita zaměstnance na liberalizovaném letišti není lepší tím, že eh, tam více cestujících čeká na odlet nebo přílet. Liberalizace tedy nevede k zlepšení produktivity a proto jsem pro odmítnutí tohoto návrhu. Děkuji, pane. Jsme tady v kuriozní situaci. Ve většině jazyků, které používáme, se říká airport, aeropuerto, neboli přístav vzdušný. A možná si vzpomínáte, že jsme tady v tomto výboru odmítli návrh směrnice o liberalizaci práce v přístavech právě z toho důvodu, že to může výrazně narušit sociální podmínky práce a že nemáme jasno, že tato liberalizace skutečně přinese zákazníkům něco pozitivního. Já si představuju, protože jsem řídil malou skládničku o tisíci zaměstnancích, jak mi přijde jiná parta zámečníků, že mi bude dělat přestavbu strojů a já, protože jsem nucen nějakou směrnicí od určitého objemu výroby je tam zaměstnat, tak s tím budu mít obrovské problémy. Takže eh, já si myslím, že tady na to jdeme z druhé strany, než bychom měli jít. My nejdřív musíme říct, jaké jsou sociální standardy, jaká má být kvalita služeb a potom se musíme snažit k tomu nějak dostat. A jak říkal správně můj předřečník, nejdřív tam musí být nějaká skutečná přidaná hodnota. Nejde opravdu o nějaký ztracený kufr, ale mezi námi, když jsou čtyři operátoři na tak velkém letišti, jako je Frankfurt, 4,5 kilometru chodeb, a já přijdu k jednomu, že se mi ztratil kufr a on mě pošle na druhou stranu, tak to je paráda. To je zlepšení služeb jako fík. E, pokud se jedná o riziko, že nebude liberalizace, riziko je jediné. Nemohou nám vzniknout výrazné ztráty, tak jako byla liberalizace rozsekáním železniční dopravy v Anglii. Takže já si myslím, že to stanovisko by od nás mělo být záporné. Děkuji. Mr. Sí, presidente, con toda brevedad. No... Pane předsedo, velice rychle, já jsem nechtěl si vzít slovo, ale já myslím, že by to nebylo dobré, upřímné. Já myslím, že tady v podstatě se opakuje to, co jsme zažili, když jsme hovořili o liberalizaci v přístavech, takže to chci připomenout zpravodaji. A zde samozřejmě ve hře je celá řada legitimních zájmů, a e, potom je zde i obhajoba legitimních zájmů zaměstnanců. To jsou dvě odlišné e, věci, e, které jsou často v rozporu. Já nechci tady střílet na zpravodaje, to ne, ale jenom lituji skutečně, že takto skončila celá diskuze. Je to tak. Já nevidím ale východisko z toho a lituji toho, protože já eh, eh, eh, skutečně nechci, aby náš parlament se choval nějak zpátečnicky, protože to by bylo na úkor mm, cestujících i na úkor hospodářské soutěže. To bych velice litoval. Děkuji. Než dám slovo panu Balbirovi z komise, tak zde v podstatě jsme jednomyslní ve dvou věcech. Možná ne úplně jednomyslní, ale většina jednak kvalita kvalita, kvalita, která není dobrá. Za druhé je, že Heathrow není zrovna vaše oblíbené letiště. Mm-hmm, pan Baldwin. Děkuji, pane předsedo. Ano, vy jste mě eh, trochu tedy eh, tady eh, nacvedl já. <laughs> Nebudu se vyjadřovat k těm vašim poznám, poznám, poznámkám. Děkuji. Eh, takže já jsem si vyslechl pečlivě diskuzi a vidím, že my jako komise máme velice úzký prostor pro dohodu. A podle našeho názoru eh, tato eh, Eh, eh, diskuse se točí kolem slova vyváženost. Já myslím, že vyváženost můžeme ještě nalézt. já chci poděkovat eh, výboru pro vnitřní trh i výboru pro zaměstnanost, kteří věnovali hodně snah tomu, aby se našla ta rovnováha. A velice stručně nyní. Chtěli bychom nejprve osopakovat náš názor a to je, že je třeba zvýšit konkurenci na největších letištích. Co se týče odbavovacích služeb, víte, že my eh, eh, navrhujeme tedy takový omezený, eh, omezené zvyšování 2 až 3 na těch největších. Tedy je to vyvážené, to postupné a mm, tento nárůst jde ruku v ruce i s otázkou převodu zaměstnanců. To je důležité a to je podstatné pro celou tu rovnováhu. Velice vítáme pozměňovací návrhy, které Eh, detailně hovoří o minimálních standardech kvality na letištích. Já myslím, že eh, je třeba nalézt eh, tyto minimální standardy na evropské úrovni a zamezit roztříštěnosti služeb, odbovacích služeb v Evropě a i zajistit rovné podmínky hospodářské soutěže mezi jednotlivými subjekty. A nakonec Řada řečníků se vyjádřila s obavami k sociálním aspektům. Ano, musíme se opakovat ještě jednou. Věříme, že zaměstnanci odbavacích služeb na tom hodně vydělají tím, že budeme mít revidovaný rámec těchto služeb. Abych zmínil některá ustanovení, jenom, která jsou velkým zlepšením ve srovnání se stávající směrnicí. Za prvé, návrh eh, i hovoří o převodu těch mm, zaměstnanců, povinné vzdělávání zaměstnanců a potom mm, návrh zavazuje členské státy, aby prověřovali politiku těchto eh, operátorů, pokud jde o kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců my v komisi doufáme, že váš výbor nás bude podporovat nadále a že bude s námi spolupracovat na tom, abychom zvýšili konkurenceschopnost evropských letišť, především co se týče odbavovacích služeb. A teď, když se podíváme na to, čeho dosáhl parlament, tak za sebou má dlouhou cestu, kdy podporoval otevření trhu pro velká letiště a je třeba dát členským státům flexibilitu, aby mohli vyžadovat i implementaci sociálních opatření, jako například povinný, povinné převádění nebo přebírání zaměstnanců a e, samozřejmě, e, pokud to tak nebude, tak budeme pokračovat se stávající směrnicí a komise si myslí, že právě tato směrnice neposkytuje takové možnosti jako přebírání pracovníků, které je nezbytnou podmínkou pro otevírání trhu a právě proto by zde nebyla dána ta kýžená rovnováha. Pan Zasada. Bardzo děkuji. Velice děkuji, pane předsedo. Já to nechci prodlužovat. Jenom jedna technická informace a jedna věta, abych to trochu schrnula. Tak ta technická informace. Několik eh, lidí už o tom hovořilo, ale já mám takový pocit, že eh, když, se tady, když jsme hovořili o minimálních normách, minimálních standardech, o čemž hovořil pan poslanec Van Valen. Ty se nebudou stanovovat na naší úrovni, to se bude dělat individuálně na každém letišti a každé letiště si to bude dělat. To znamená, že ne my tady, jak si z té eh, věže ze slonoviny to budeme dělat. Budou to dělat letiště, protože ty vědí, kolik potřebují času, aby převezli eh, ne, ne, zavazadla nebo dodali balík. A ještě panu, panu poslance Kramerovi, já mohu vám eh, pogratulovat, že jste nikde nestratil kufr, ale doslova dneska ráno jsme spolu stáli společně na berlínském letišti. 45 minut jsme čekali, aby, než budeme odbaveni. To znamená, že eh, úroveň služeb není, jaká by měla být a opravdu nemáme být na co hrdí a měli bychom se snažit, aby to bylo lepší. A ještě taková malá úvaha na, úplně nakonec. Jak těžké bylo bylo sem do, na toto místo dostat tento dokument a dostat se k těm kompromisům. To vidím na základě této diskuse. Napřed eh, zástupce skupiny liberálů a ze sociální skupin, socialistická skupina říkali, že liberalizace není vždycky úplně pozitivní hodnota. A za chvíli zase jiný zástupce socialistické skupiny, pardon, liberálu říká, že sociální zabezpečení pracovníků to není přesně to pravé, co by představovalo přidanou hodnotu. Ještě jednou chci všem poděkovat za spolupráci a doufám, že přece jenom se nám zítra podaří hlasovat o tom dokumentu. Děkuji. A jak asi všichni víte, hlasovat se bude zítra ve tři a hlasovat budeme o něm spolu s dalšími eh, prvky tohoto balíčku, což bude například i hluk, čímž se hladce dostáváme k dalšímu bodu, což je právě o tom, Eh, o, o tom eh, hluku a vy jste tady, pane Lakadalo, místo live treada. Eh, jak to bude vlámsky nebo jak? Ne, anglicky, s vaším dovolením tedy anglicky. Děkuji. Jak už jste říkal, pan Life, Fried se sem dneska nemohl dostavit. A já si myslím, že toto bude pravděpodobně méně kontroverzní zpráva než ta o tom pozemním odbavování. Já nepředpokládám, že by vznikly nějaké velké problémy, možná jedna maličkost a o tom se můžeme zmínit později. Celkově 323 eh, poznávacích návrhů bylo předloženo. Spravodaj eh, navrhl 8 kompromisů, například eh, kompromisní návrhy se týkají otázek práva na přeskum, hluk, řízení informací, výkonnost, ohodnocení nákladů, efektivity Eh, marginálně, eh, letiště, které no, marginálně dodržují aktiv přenesené pravomoci nebo letadla vyhovující předpisům v rámci tolerance. A samozřejmě, že takovéto vnímání vzduchu hluku se velice těžko měří, proto bylo třeba hledat rovnováhu, abychom zajistili za jednou stranu práva občanů a zajistili právní jistotu zpravodaje a stínoví zpravodajci velice konstruktivně spolupracovali a pan Life Leichtfried velice těší na to, že se to zítra úspěšně odhlasuje a rád by kolegům poděkoval za vynikající týmovou práci. To je vše a bylo to velice krátké porovnání s prací pana Zasady, ale ještě jednou chci poděkovat všem, kdo přispěli k tomuto výsledku a samozřejmě, že budu naslouchat těm, kdo se chtějí eh, v diskusi vyjádřit a bude-li třeba budeme se snažit eh, s nimi pracovat. Pan Gál za EPP. EPP. Ano, děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji, pane Alcatraje, který tady hovoříte za pana Leifrida. A já mohu jenom potvrdit to, co tady už bylo řečeno že opravdu je to jednodušší věc v porovnání s tím předchozím tématem. Myslím si, že jsme eh, dospěli víceméně eh, k dohodě, kompromisní dohodě Dohodli jsme se tedy na kompromisech, ale je tady jedna věc, kde potřebujeme právní poradenství. A to je zmínka o nákladu je efektivních opatřeních na zmírňování hluku. Zatím je to v článku 1.2b, aby bylo možné zvolit ta nejefektivnější opatření na e, zmírňování hluku. Já tomu rozumím z politického hlediska, že to vlastně znamená jakýsi celkový rámec a z toho bychom mohli v rámci, v tom bychom mohli vybírat ta nejefektivnější opatření. Ovšem, e, právníci mi říkají, že pokud je to tam takhle napsané, a ekonomické aspekty jsou rovněž zmíněny, pak eh, evidentně nejefektivnější, jak zabránit hluku, by bylo nalétat vůbec. Je to tedy jedno opatření, které vede k redukci, ale nikoli v ostatní. Nejsem takovým člověkem, který by uh, chtěl eh, omezit eh, lety jako takové. Ehm, já žiji přece jenom mezi osobami, kterých by se to dotklo. Eh, v této formulaci by to mělo asi jiný efekt, než jak bych původně očekával a proto zítra ještě předložím ústní pozměňovací návrh, ve kterém to bude trošku jinak formulováno, možná to bude odmítnuto, ale musíme se na to ještě podívat později. Ještě další aspekt. V příloze 2 je něco uvedeno dvakrát. A já se domnívám, že v tom kompromisu jsme to formulovali tak, že zdraví a užitek pro zdraví by tam měly zůstat, ale máme to v jedničce i dvojce. Takže dvakrát eh, chtěl bych požádat o to, aby ten health benefit neměl zůstat uveden pouze jednou a nikoliv, eh, aby byl opakován ještě v bodě 2. Prosím, abyste se zamysleli společně se mnou, zda ten kompromis nemůžeme ještě zlepšit. Tolik mé dvě poznámky ke kompromisním návrhům, jinak se však domnívám, že v těch centrálních bodech které se vedly k určitému znepokojení lokálně, jsme, myslím, dosáhli určitého kompromisu, který je v zájmu všech, tedy nás všech a nikoliv možná komise. Děkuji. Thank you. Mr. Galler, I don't know... Děkuji, pane Galler. Já nevím, stali jste to chtěl říci, ale mě bylo přetlumočeno, že vy chcete předložit Eh, ústní návrh, ústní. Já někdy si myslím, že bych měl mluvit eh, radši anglicky, abych se tomu vyhnul a eh, myslel jsem ústní návrh. Takže pokud předložíte ústní návrh, tak hm, samozřejmě uvidíme. Ale to bude v pořádku, to by nemělo zpozvat nějaké námitky, takže bych velice rád, protože pokud mi takhle se tady budou valit pozměňovací návrhy, tak z toho úplně zešetnu. A nyní liberálové. Já se chci omluvit, omluvit si pana Tremosu. E, samozřejmě my bychom chtěli poděkovat zpravodaje Stínovým za dobrou práci a za ty všechny schůzky pan Tremosa řekl, že mm, dává přednost právu Evropské komise eh, kontrolovat řádnou aplikaci vyváženého přístupu, což je záruka pro občany i operátory, ale je to minoritní návrh, jak zde vidím a ty operativní eh, provozní omezení to není jedné, jediné řešení, to lze zavést pouze tam, kde jsou problémy s hlukem a hlavní otázky, které jsme slyšeli, jak měřit hluk, a samozřejmě mm, e, tedy ta hluková výkonnost, jestli to zcela letadla, takže možná bychom neměli diferencovat mezi, mezi, e, e, mezi typy letadel, protože mm, Hluková výkonnost může tedy záviset u stejného typu letadla na řadě faktorů. Ano, já tady mám tedy eh, od tlumočníku eh, tedy eh, znamení, abych vás pomalil. Já se snažím imitovat pana Tremosu, jak on mluví. To jsem rád, že se snažíte dodržet dobu, ale prosím vás, mě tady na mě bliká světilko. Já se pokusím mluvit pomaleji. Ano, máte štěstí, že nemluvím nizozemsky, to by bylo ještě rychlejší. Takže pokud jde o schromažování údajů, pan Tremosa říká, že bude velice pečlivě sledovat celý ten proces, chce se vyhnout duplikací a další administrativní zátěži, protože výrobci letadel již poskytují velice komplexní údaje o hluku, které jsou důležité a potřebné pro modelování, prostřed, i aktualizují to všechno a teď, pokud jde o tento proces, tak bych chtěl zajistit, aby implementace těchto ustanovení se prováděla způsobem, který bude finančně efektivní a také, aby byla dána právní jistota i pro eh, podle stávajících mezinárodních kritérií. A poslední bod, Tedy pan Termosa sděluje, že se mu eh, nelíbí celá ta efekt, koncepce efektivity nebo účinnosti. On by radši hovořil o nákladové efektivitě a samozřejmě i do té analýzy nákladu a eh, pozitivních efektů by se měly zakomponovat eh, další dopady jako na zdraví a podobně, když je to těžko objektivně měřitelné, jak to všechno měřit. A to v podstatě již je Eh, začleněno do těch lokálních eh, eh, cílů zmírňování následků hluku a samozřejmě každé letiště splňuje své cíle, takže ALDE nepodpoří 1 a 7 ale no, Alde se těší na další spolupráci a doufá, že to skončí pozitivně. Děkuji, paní Foster. My, for some reason, he Paní Lichtenberger, z jakého důvodu? Ano, srdečně děkuji zpravodaji, který se snažil o dosažení kompromisu. Pro mě však odstavec 10, tedy eh, právo komise zasáhnout, je bodem, který představuje velkou překážku. Vím, jak je obtížné na národní úrovni dosáhnout kompromisu, tedy kompromisu o určitých omezeních, o provozních dobách a podobně. Vím, jaká jak slabá je pozice eh, lidí, kteří žijí v té oblasti, jak se pracuje s osobní represí a podobně a podobně. Právě proto musím říci, že se mi nezdá být vhodné, kdyby evropská úroveň toto řídila jenom proto, že někde nějaký zájemce by mohl mít nějak velkou eh, hospodářskou nevýhodu. Je to pro mě nepřijatelné. Já nejsem eh, velký zásance subsidiarity ve všech možných oblastech. Myslím ale, že v Evropě mnoha oblastech potřebujeme evropskou kompetenci. Ale zde máme regionálně velmi rozdílné podmínky. Eh, je tady vliv eh, také větru na hluk. Eh, krajiny jako takové, to jsou strašně obtížné aspekty. Tolik za prvé. Za druhé, balanced approach. V normální evropské legislativě je to tak, že ochrana zdraví je věcí, která se musí respektovat. O tom se prostě nevyjednává. Nemůžeme eh, nijak srovnávat větší zisk a menší zdraví. Jak jinak však mám chápat eh, toto, eh, tyto vyrovnané zájmy? Když se podíváme na noční Eh, hluk. Zde je lékařsky prokázáno, že, je to, že to je škodlivé. A nemohu to měřit eh, na druhé straně ziskem určitého letiště. To je přístup velmi problematický, který také eh, obsahuje určité riziko, že se to rozšíří na jiné oblasti. Například, když veliký podnik má zisk z nějakých přídavných látek do potravin, tak já to prostě musím sníst jenom proto, že je to vyrovnaný zájem. Takovýto přístup eh, z hlediska zdraví je problematický a dále eh, efektivnost, účinnost zdraví a efektivnost nákladu. Tady je nutné konstatovat to, že když se podíváme na účinnost nákladů, pak by to znamenalo, že nebudou žádné příplatky na eh, lepší okna. Tak by bylo ale možné snížit eh, hluk tím, že tam dáme nová okna. Když se podíváme na jižní země, pak je to ještě zajímavé, protože tam chci být také venku. Eh, bez toho, aby nade mnou letala letadla. Eh, když se podíváme tedy na tuto možnost eh, instalovat lepší okna a jinak nemít nic, to je příliš obtížné. To nemůžeme přijmout jako součást nákladové účinnosti. Nemůže se tedy stát to, že by jako nejlevnější opatření prošlo pouze pouze snížení provozní doby. Není tomu tak. Samozřejmě, že je důležité, ta otázka provozní doby letiště, ale to je zase otázka eh, jaksi podnikatelská. Takže tento pozměňovací návrh Eh, ten ústní nemohu přijmout, nemohu podpořit. Bylo příliš obtížné pracovat na těch kompromisech a když potom najednou se předloží ústní pozměňovací návrh, který to rozloží úplně, tak se mi to zdá být problematické. Rozhodující však pro mě jsou právo komise na zásah Eh, jinak jsem ráda, když je možné dosáhnout kompromisu. Now it's Mrs. Foster. Teď opravdu paní Foster. Děkuji. Já si myslím, že jsme začali eh, s, zase eh, stínovými zpravodaji poměrně efektivně před několika měsíci a chci poděkovat panu eh, eh, zpravodaji, byť tady dnes večer není, že se velice snažil, abychom se dopracovali k nějakému eh, kompromisu. Ale mě strašlivě překvapuje, že my všichni tady na tom výboru se snaží, ho, kriticky hovoříme o to, že, tato, že, že komise se snažila vlastně to převést na nařízení, aniž bychom o tom diskutovali. A já jsem asi jediná, kdo říká, proč tady sedíme a podporujeme nařízení, když to měla být směrnice a mělo to tak zůstat protože jde o otázky subsidiarity, když se jedná o rozhodování o hluku letištích a jak se provozují. Já neříkám, že by komise neměla co mluvit do diskusy, jakým způsobem se vede biznis po celé Evropské unii, ale toto pro nás bylo zásadní a zdá se, že to někde spadlo do nějaké díry. Takže může, my jsme to nechali stranou a šli jsme dále a pan eh, zpravodaj se opravdu snažil upřímně o dosažení kompromisu. Já jsem předložila řadu pozměňovacích návrhů a některé kompromisní návrhy jsou v pořádku, některé z mého hlediska nejsou kde já vidím velký problém. Netýká se to té záležitosti jako takové, ale a hlavně například kompromisu jedna se týká článku a příloh. Co se tady vlastně zdůrazňuje? Samozřejmě, že když někdo žije v blízkosti letiště a žije u Heathrow, blízkosti Heathrow, které je nejrušnější letiště na světě, pochopitelně, že je tam hluk a teď jde o to, co se s tím má dělat. A jistě úřady a všichni ostatní se musí snažit o zdraví, musí být zmínka v tomto nařízení, ale musí to být úře, úvodních ustanoveních. Nedá se kvantifikovat, co tím chceme říci, protože nemůžeme kvantifikovat to, co se snažíme vyjádřit. Myslím si, že teď jsem úplně eh, se přesně nevyjádřila, už ten argument jsem dobře neřekla, ale takhle jsem to říkala zpravodaji. Pak eh, jsou eh, další kompromisy. Nemohu souhlasit s tím, aby se něco dělalo, než se zavedou oper- neprovozní restrikce. A to je kompromis kompromis E a také slovo existing, to tam někdo dal a s tím já jsem také nesouhlasila. Tudíž zase další věci, které nás trápí, to se e, týká zase návrhu komise, aby se přijímaly e, akty, přenesené pravomoci a myslím si, že by to mělo zůstat tam, kde tomu to náleží. A pak e, pokud je o to, o co jde, rady, radě. V radě už je celá řada dohod, ale myslím si, že to bude chtít hodně eh, pragmatický přístup, má-li to nakonec nějak fungovat tak uvidíme, jak se bude zítra hlasovat. A nestat, neznamená to, že by zpravodaj se dost nesnažil, ale chápu i ta omezení, pod nimiž on byl, protože je z Rakouska a tam je samozřejmě veliké lobby, tam se dělá hodně lobování a chudák zpravodaj byl e, zaplaven, jak nám říkal na zasedání e, stínových zpravodajů. Já dostávám záplavu e mailu a já dostanu jeden a přitom jsem vedle nejrušnějšího světového leti, letiště na světě. Takže samozřejmě není lehké tohle všechno um, prosazovat při takovém tlaku a snažit se to všechno nějak zmírňovat. Už skončím, pane předsedo. My máme mezinárodně dohodnuté normy, normy KO. Eh, všichni vědí letiště, letecké společnosti o nich vědí. Je tedy Eh, vyrovnaný přístup, všichni už to snad dodržují, všichni snad podporujeme jednotné evropské nebe. Všechny tyto zmírňující záležitosti, které lze udělat, aby se toto udělalo, ale dnes nezdůrazněme eh, um, dost odpovědnost členských států a územní plánování. To byla věc, která vyvolávala velké diskuse. A samozřejmě, že lidé nejsou spokojeni, když žijí v hlučném prostředí. Takže zítra se bude rozhodovat něco je v pořádku, ale bude to záležet na tom, jak se bude hlasovat o některých kompromisech. Ale zase vůbec si nemyslím, že byla potřeba, aby tahle zpráva vznikla. Vůbec si nemyslím, že jsme potřebovali letištní balíček, protože jedině to eh, způsobilo velký zmatek a já nevím otevřeně řečeno, čím se čehokoliv z toho balíčku dosahlo. Všem jsme, kdy takhle si stojíme, nic s tím nenaděláme, uvidíme, jak to zítra eh, dopadne a poděkujeme zpravodaji. Než eh, vyzvavu pana Boldvina, tak si říci tohle. Vy jste se zmínila o lobování, paní Voster. To mě dává příležitost, abych řekl, že lobování ke všem třem těmto eh, částem balíčku bylo velmi intenzivní, abych to vyjádřil diplomaticky. A ať už to znamená cokoliv z hlediska mezinárodních organizací, leteckých eh, organizací, možná i lidí, co žijí u letiště. Ale nemyslím si, že u této konkrétní věci bylo více lobování, než kolik já si pamatuju za celou tu dobu, kdy sedím v tomto parlamentu, tak či onak. Takže každopádně Pan Baldwin, eh, dneska máte černý puntík. It's never a black spot. To nikdy není eh, eh, černý puntík, když tady mluvím před tímto výborem, to je vždycky potěšení, i to odbování bylo potěšení, děkuji. I should have brought the air sickness bags with me. Um, let me... Takže začnu Eh, otázkou té kontroly. Já jsem měl možnost o tom mluvit již několikrát s vámi a eh, mě zaráží, že ten hluk eh, v podstatě způsobuje takovou téměř chemickou reakci a to platí tedy na lokální, globální úrovni. My všichni se přece snažíme nalézt správnou rovnováhu mezi tím, co je lokální a co je globální já souhlasím, že jde o subsidiaritu, jde o to nalézt tu nejvhodnější aplikaci principu subsidiarity. Zde asi panuje schoda. Eh, samozřejmě s tím lze souhlasit. Eh, víme, že je to na národní kompetenci, ta rozhoduje, komise s tím souhlasí, nechce tedy rozhodovat v této oblasti, to opakuji pořád dokola dokola. Eh, slyšeli jsme různé apely, že je třeba respektovat i ty lokální procesy, eh, lokální mediace, to také eh, komise bere do úvahy. My chceme ale i respektovat mezinárodní požadavky, jako je ten vyvážený přístup ICAO, s tím také souhlasíme a jsme i ochotní se zabývat eh, eh, návrhy, které budou reflektovat tyto myšlenky. Samozřejmě jsou to národní státy, které jsou výhradně odpovědné za starování cílů a za přijímání opatření ke zmírňování hluku. Eh, komise již pět po páté tady opakuje, že bychom neměli mít nic jiného než mm, kvalitativní kontrolu my se nechceme, eh, nechceme tedy substituovat, nahrazovat eh, národní orgány, ne, a lituju, že pan Lechtfried tu není, ale my říkáme, deklarujeme, že nová pravidla ne, se nedotknou eh, těchto opatření. A teď ta otázka tedy těch eh, letadel. Víme, že celá řada eh, pozměňovacích návrhů se snaží odložit eh, ty striktní standardy pro některé typy letadel a mm, takže mm, my se snažíme samozřejmě postupně s tím, že ale to bude na národních orgánech v Evropě, aby mm, rozhodli o těch nejefektivnějších opatřeních, které se budou týkat restrikcí hluku na letištích. Takže otázka není o tom je, mít nějakou novou definici jako takovou, ale eh, jde o to, jak ji aplikovat. Já vím, že eh, lobování je zde velké, jsou zde různé organizace dotčených subjektů, které lobují a jsou to tedy provozovatel eh, letadel a další. To, co my tady navrhujeme, je eh, skutečně používat tu koncepci marginálně, eh, tedy letadla, které jsou marginálně v souladu a letadlo vyhovující předpisům v rámci tolerance a chceme tady respektovat normy ICAO a samozřejmě e, vždycky nám jde o nákladově finančně efektivní způsob e, na ta opatření a, ne, ne, a nemůžeme samozřejmě penalizovat e, ty, ale provozovatele, kteří investovali hodně do těch letadel, které produkují méně hlutu, hluku. A já si myslím, že je třeba, abychom eh, aktualizovali celou řadu předpisů ve světle technologického pokroku také a to jenom o to nám jde. Eh, jsme ochotni i reflektovat eh, různé preciznější metody, jak tedy delegovat pravomoce, ale musíme mít rychlý proces pro rozhodování, tak abychom mohli reflektovat na všechny ty změny, které se týkají emisí a hluku. Další dvě témata zdraví a potom informace holku. Myslíme si, pan Leichtrift to velice dobře popsal, jak je to s, s otázkou zdraví, my s ním souhlasíme. Otázka ale je, kdy a jak bychom měli řešit eh, otázky zdraví. My se snažíme to brát do úvahy při vyhodnocování eh, hluku, tedy máme zde tu směrnici o hluku tam to budeme reflektovat. A pokud bychom ale do tohoto nařízení již dali to téma zdravotní, a tedy zdraví, tak bychom duplikovali ty předpisy, a, protože my zde máme tu směrnici o hluku. A myslíme si, že by e, stálo za to ale vyjasnit si vztah mezi směrnicí o hluku v životním prostředí a tímto návrhem. Ještě omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouze, ještě informace o hluku, pane předsedo národní orgány musí přijmout rozhodnutí na základě poznatků, aby to tedy eh, bylo eh, jasně opodstatněné, protože zde samozřejmě eh, jsou zde různé povinnosti notifikovat hluk na každém letišti, ale potom zde máte provozovatele letišť, kteří, kteří musí analyzovat obrovský objem dat údajů. Nám jde o to racionalizovat ten proces a především zlepšit kvalitu údajů a třeba Europe Control asi bude tou organizací, která by mohla tyto úkoly měli plnit. Víme, že to je zatím takový způsob roztříštěný mm, a nechápeme, pane předsedo, jenom teď usavřu, proč eh, komise, se, když se snaží racionalizovat ty požadavky a snaží se eh, co možná o to, aby vše bylo založeno na konkrétních poznacích, tak proč tedy my bychom eh, nakonec tedy měli v podstatě na to doplatit, když se takto snažíme. Takže děkuji, pane předsedo. Děkuji pan Alkadraovi za pana Leichtfrieda. Děkuji pane předsedo velice stručně a chci poděkovat kolegům za příspěvky. Já chápu, že u některých méně závažných bodů asi ne všichni to vidí s nadšením, ale beru to tak, že většina z vás nebo všichni podporují kompromisy. Já bych se chtěl zeptat pana Velého, aby se Eh, vzdal toho předkládání pozměňovacích návrhů v poslední chvíli, protože my potřebujeme určitý čas i do pléna, abychom ještě ty problémy probrali. Takže zatím je to v prvním čtení, eh, ale no, takže děkuji, děkuji ještě jednou za spolupráci. Děkuji. A tím se dostáváme ke konci tohoto bodu. Hlasovat se bude zítra ve 3 hodiny, takže prosím nezapomeňte na hlasovací kartičky a tím končíme schůzi a sejdeme se zítra ráno v 9 hodin, kdy eh, budeme hovořit o transevropských dopravních sítích zde ve stejné místnosti. Takže eh, můžete si to tady nechat. Někdo, když přijde s velkým vozíkem, tak si to může odvést.